Muito bom dia. Declaro aberta a sessão. Dobré dopoledne. Dovolte mi zahájit dnešní zasedání. Ještě než zahájíme rozpravu k bodům, které máme dnes na programu, tak bych se dovolil oznámit výsledky druhého hlasování ze včerejšího dne. Výsledek je následující. Asi si vzpomenete, že zde bylo několik jednotlivých hlasování, jednak ke Kapverdám, tam je výsledek schváleno. Výsledky budou k dispozici na obrazovce. Kapverdy schváleno, jak říkám. Za druhé, opět ke Kapverdám schváleno. Dále se hlasovalo ke Gená Bissau. V obou případech bylo usnesení schváleno. Dále protokol k Satome a Principy, opět schváleno. Dále se hlasovalo o Švýcarské konfederaci, návrh byl schválen. Dále zde bylo usnesení Xefamitis schváleno. Dále mobilizace Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci schváleno. Pak usnesení k Evropskému fondu Solidarity a to bylo rovněž schváleno. Návrh opravného rozpočtu schváleno. DAB 3, 4 schváleno, dále usnesení k dohodě EU Moldavsko schváleno, protokol Evropská unie Moldavsko schváleno. Následuje Maroko schváleno. Dále jsme hlasovali o Jordánsku schváleno. Čína. Schváleno. Dále Gruzie. Opět schváleno. A poslední jednotlivé hlasování bylo na téma středomorské dohody EU-Izrael o letecké přepravě. I tento návrh byl schválen A já v tuto chvíli přednesu výsledky k pozměňovacím návrhům. Jsou to pozměňovací návrhy, na, návrh usnesení ke konferenci o budoucnosti Evropy. Pozměňovací návrh číslo 18. Já jen vyčkám, abyste všichni viděli vše i na obrazovce. Tedy pozměňovací návrh číslo 18 byl zamítnut. Pozměňovací návrh číslo 1 byl zamítnut. Podrobnější zpracování výsledků uvidíte na obrazovce. Pozměňovací návrh číslo 2 zamítnut. Pozměňovací návrh číslo 3 zamítnut. Pozměňovací návrh číslo 11 zamítnut. Pozměňovací návrh číslo 19 zamítnut. Pozměňovací návrh číslo 20 zamítnut. Pozměňovací návrh číslo 4 zamítnut. Pozměňovací návrh číslo 5 zamítnut. Pozměňovací návrh číslo 6 zamítnut. Pozměňovací návrh číslo 7 zamítnut. Pozměňovací návrh číslo 21 zamítnut. Článek 6, první část schváleno, druhá část rovněž schváleno. pozněcí návrh číslo 8 zamítnut. Pozněcí návrh číslo 22 zamítnut. Pozněcí návrh číslo 23 zamítnut. Pozměňovací návrh číslo 9 zamítnut. Pozměňovací návrh číslo 10 zamítnut. Pozměňovací návrh číslo 12 zamítnut. Pozměňovací návrh číslo 13, to je úvodní ustanovení A, zamítnut. Pozměňovací návrh číslo 14 Zamítnut. Úvodní ustanovení B, první část, schváleno, druhá část, schváleno. Pozměňovací návrh číslo 15, zamítnut, 16, zamítnut, 17, to je úvodní ustanovení D. I tento návrh byl zamítnut. A v tuto chvíli přistoupíme k oznámení výsledku k ustavení zvláštního výboru, který se bude zabývat umělou inteligencí. Martim. Para eh, um. a emenda 1. A emenda 1 foi... Pozměňovací návrh 1 zamítnut. 7 zamítnut. 8 zamítnut. 9 zamítnut. 2 zamítnut, deset zamítnut, tři zamítnut, pozněcí návrh jedenáct zamítnut, pozněcí návrh dvanáct zamítnut, pozněcí návrh číslo čtyři zamítnut. Pozměňovací návrh číslo 13 zamítnut. Pozměňovací návrh 5D zamítnut. Pozměňovací návrh 14 zamítnut. 16 zamítnut. 6 zamítnut. Pan předseda žádá o opravu. Pozněcí návrh číslo 6. Eh, bod A je zamítnut. Jde o ustavení zvláštního výboru pro umělou inteligenci Druhá část pozněcí návrhu číslo 6 byla rovněž zamítnuta. Pozněcí návrh číslo 7 zamítnut, 8 zamítnut, 9D zamítnut, 13 zamítnut, 10D zamítnut, 14 Zamítnut. Pozněcí návrh číslo 15. Zamítnut. Pozněcí návrh číslo 1. Zamítnut. 2. Zamítnut. 11. Zamítnut. 3. Zamítnut. 4 zamítnut. 12, zamítnut. Pozněcí návrh číslo 5, zamítnut. Tak to vypadají výsledky k hlasování o ustavení zvláštního výboru pro umělou inteligenci. A v tuto chvíli již přejdu k otázce přizpůsobení se dopadům pandemie COVID. Pozměňovací návrh číslo 5 byl schválen, pozměňovací návrhy 1 a 4 byly zamítnuty. Pozměňovací návrh číslo 2 zamítnut a pozměňovací návrh číslo 3 byl zamítnut. A tím končí oznámení výsledku druhého hlasování ze včerejšího dne. Po oznámení výsledků již můžeme zahájit rozpravu dle pořadu jednání na dnešní dopoledne. Jak víte, začínat budeme společnou rozpravou prohlášení místo předsedy Komise Vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku. Já bych chtěl poděkovat vysokému představiteli za to, že se mezi nás dostavil dnešního dne. Tato prohlášení se týkají zahraničně politických dopadů krize COVID-19. Dále otázka národní bezpečnosti Čínské lidové republiky pro Hongkong a potřeba toho, aby Evropská unie hájila vysoký stupeň autonomie Hongkongu. Za třetí, Reakce EU na možné zabírání území na západním břehu Jordánu Izraelem. A já bych rád vážné kolegy upozornil, že v rámci společné rozpravy nebude probíhat postup podle modrých karet či catch the eye. V tuto chvíli již dávám slovo místo předsedovi komise, vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci Josep Borel. Děkujeme, že jste mezi nás dorazil. Prosím, máte slovo. obrigado, muchas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados. Děkuji mnohokrát, děkuji pane předsedo, three of them. First, the... Nejprve se tedy vyjádřím k reakci Evropské unie na koronavirovou krizi. Je jasné, že potřebujeme globální řešení a globální reakci a Evropská unie potřebuje být v jejím středu. Tady jde o podporu zranitelných zemí, které se potýkají s pandemí už jsem prezentoval naše návrhy na eh, zasedáních příslušných výborů. Navrhovali jsme tedy řešení, jak postoupit ku předu rychle. Mobilizovali jsme 350, 35 eh, eh, miliard eur na pomoci zemím v Africe, v našem sousedství, Někdo může říci, že tady nejde o nové peníze, že to je pouze přesměrování eh, peněz, které už byly přiděleny, ale určitě je to důrazná reakce na tu pandemii. Eh, máme programy Evropské unie pro uprchlíky, které jsou zásadně důležité. I v této krizi vážíme si eh, parlamentu při schvalování potřebného opravného rozpočtu, tak abychom mohli Eh, mít dostatečně, dostatečně vysoké prostředky, které věnujeme syrským uprchlíkům. Eh, kromě toho eh, tady samozřejmě máme vnější zahraniční politiky, pro které máme potřebné nástroje. Částečně z toho tedy půjdou, budou placeny humanitární pomoc, budeme poskytovat vyšší mm, stropy pro tedy pomoc některým zemím a nástroj spolupráce. Dále 10,5 miliard ehm, nám umožní poskytnout záruky až 130 miliard eh, eur pod Evropským fondem pro udržitelný rozvoj a kromě toho pro vztahy. Eh, kromě toho máme mikrofinanční asistenci a půjčky pro eh, zranitelné země. Tohle všechno nám tedy pomůže podpořit udržitelný, udržitelná zelené investice v našich partnerských zemích. Doufám, že mohu počítat s vaší podporou tak, abychom udrželi ambiciozní úroveň zdrojů pro evropskou eh, zahraniční politiku která je velmi potřebná, protože tato krize eh, bude krize obrovských následků nebo dopadů. Podívejte se zejména na to, co se nyní děje v Jižní Americe. Naštěstí v Africe eh, věci nejsou tak špatné, jak se očekávalo, ale eh, jak eh, zdravotní, tak ekonomické dopady této krize budou obrovské a obávám se, že dlouho trvající. Mm, dále se dnes budeme věnovat diskusi o zákonu o národní bezpečnosti České lidové republiky pro Hongkong a o anti autonomii Hongkongu. Já tady chci odpovědět na jednu velmi zřejmou věc. COVID jen urychlil už eh, existující trendy, takže napětí mezi Čínou a USA eh, roste každým dnem. <clears throat> Chci ještě zopakovat to už, co jsem říkal a napsal mnohokrát. A sice Evropská unie musí naleznout svou vlastní cestu při eh, balancování Eh, vztahu s oběma aktéry. Včera eh, francouzský ministr pro zahraniční záležitosti říkal v podstatě totéž eh, ve francouzském tisku a je to tedy pohled na věc, který sdílíme. Ale transatlantické partnerství pro nás zůstává nejdůležitějším strategickým vztahem, tedy pro Evropskou unii existují tedy divergence, rozdíly mezi stávající vládou v USA a e, v e, pohledem EU na multilateralismus, na otázku Mezinárodního trestního tribunálu a na druhou stranu ale vidíme e, tedy snahu o pozitivní zapojení tam, kde to je možné naše vztahy s Čínou nespadají nebo nedají se zařadit do jedné kategorie. Tady prostě to není možné zjednodušit. Je to velmi komplikované a ta komplikovanost zůstane nebo bude trvat nadále. Tady tedy jde o to, abychom budovali důvěru, transparentnost a reciprocitu. Čína je zřejmě potřebným partnerem pro to, abychom řešili globální výzvy jako je právě tato globální pandemie nebo klimatické změny. Nikdo si nedokáže představit, že bychom klimatické změny vyřešili, aniž by se do toho silně zapojila Čína. Na druhou stranu lidská práva jsou eh, otázkou tedy mírně kontroverzní v našich vztazích a já upozorňuji na, to ty, na tyto obavy, zejména tedy eh, jsem na to upozornil čínského ministra zahraničních věcí. Hovořil jsem s ním o Hongkongu více než tři hodiny Myslím si, že naše diskuse byla velmi užitečná a otevřená o všech eh, eh, vztazích nebo o všech otázkách našich komplikovaných vztahů. nadnesl jsem tedy i tu otázku zákonu o národní bezpečnosti České republiky pro Hongkong. Upozornil jsem také na eh, společnou čínsko-britskou deklaraci ohledně Hongkongu. Takže otázky e, autonomie Hongkongu e, se nás e, týkají přímo. Není to samozřejmě věc pouze hongkongských občanů, jsou to věci hodnot, principů a potřeby dodržet mezinárodní závazky, brát je vážně, aniž by tedy nedošlo k podkopávání jedné země dvou systémů. To je tedy princip, který podporujeme. Jak si budete vědomi, Eh, velmi jasně jsem tohleto eh, přednesl ve svém prohlášení jménem Evropské 27. 22. a 29. května. Tam jsme dosáhli jednomyslnosti, to je je stále méně časté v diskusích ehm, eh, zahraničně politických a Nadnesl jsem tohleto i na e, zasedání Bezpečnostní rady OSN, kde jsem měl příležitost e, hovořit přímo v den, kdy bylo přijato toto rozhodnutí. Já e, samozřejmě rád odpovím na jakékoliv otázky později, abychom se pobavili o konkrétních opatřeních, která přijme EU, abychom se tedy hloubě pobavili o těchto tématech. Třetí věc. Reakce na možné zabírání území na západním břehu Jordánu Izraelem. Takže možná, možné zabírání území eh, a okupovaných palestinských území. Naše pozice je jasná, ačkoliv Znovu říkám, je těžké nalézt jednomyslnost, ale existuje velmi silná většina zemí, kteří i nadále podporují vyjednávání, vyjednané tedy dvoustátní řešení e, na základě mezinárodních parametrů a jakékoliv zabírání území by bylo proti mezinárodním e, zákonům mezinárodnímu právu. Takže vyzýváme Izrael, aby se zdržel unilaterálních rozhodnutí, aby nepostupoval k zabírání území e, na tedy palestinských území. Já jsem vyjádřil ten, toto stanovisko s v telefonním hovoru s ministrem zahraničních věcí Izraele. To by bylo tedy vážné porušení mezinárodního práva. V březnu v Ženevě 27 členských států se na tom shodlo. Poslední rada pro zahraniční věci, tam jsme tedy nedosáhli jednomyslnosti na to též téma. Ale jak jsem řekl, většina zemí byla velmi silná, kteří i nadále chtějí podporovat tento princip. Za druhé, to by vedlo k opravdovému poškození prospektu toho dvoustátního řešení. A za třetí, negativně by to dopadlo na regionální stabilitu, na naše vztahy s Izraelem a mezi Izraelem a arabskými státy a potenciálně i na bezpečnost Izraele což je něco, eh, o čem eh, nemůžeme pochybovat, eh, nebo co nemůžeme spochybňovat. Z evropské perspektivy ta, to zapínání území by mělo signifikantní dopady na zahraniční politické vztahy, které nyní máme s Izraelem. Už se blíží tedy závěr mého řečnického času, já nebudu už déle hovořit. Jenom chci na závěr zdůraznit, že Evropská unie má své vlastní závazky a povinnosti v rámci mezinárodního práva. A jak tedy vzešlo z květnového z květnové rady pro zahraniční záležitosti. Chceme zabránit takovému kroku, než bude příliš pozdě a chceme využít všechny diplomatické kapacity, abychom vyvíjeli tlak, aby něco k takovému nedošlo. Jak už jsem tedy řekl, jsme samozřejmě otevření, otevřené a konstruktivní diskusy s příslušnými zahraničními ministry a e, jak už jsem říkal, společně jsem, e, vysvětloval jsem, jak závažně důležité jsou tyto věci. E, setkal jsem se také s klíčovými arabskými zástupci, předávali stejné poselství někteří ministři jednotlivých evropských zemí. Hovořil jsem také s Mikem Pompeem, s ministrem zahraničí USA a tohle to jsou tedy, on se tedy také účastnil důležité diskuse, která trvala více než hodina a půl. E, takže nadále budeme pokračovat v diskusi s partnery v mezinárodním partnerství, tak abychom nalezli e, podporu pro dvousatní řešení na základě tedy e, národních parametrů, které zajistí stejná práva pro všechny. Děkuji mnohokrát, pane předsedo za to, že jsem mohl o půl minuty překračit svou řečnickou dobu. Děkuji za pozornost a myslím si, že už tedy můj čas skonč, končí řečnický, ale samozřejmě rád odpovím na jakékoliv otázky nebo zareaguji na komentáře. Děkuji. Děkuji, pane místo předsedo komise. E, také děkuji za vaše mm, prohlášení k těmto důležitým tématům. A teď chci dát slovo eh, dalším řečníkům a všechny prosím, aby respektovali řečnickou dobu. Dále žádám všechny, aby se drželi tématu diskuse. Takže jako první má slovo pan David McAllister za EPP. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, my bychom měli podporovat strategickou autonomii EU, prosazovat multilaterální řešení a eh, hájit naše zájmy. V duchu solidarity Eh, vítám dnešní diskusi o zahraničně politických dopadech krize COVID-19. Nejenom, že to povede k mm, změnám ve zdravotnictví, sociálních i ekonomických, ale také, jak řekl právě Josef Borel, bude to potenciální eh, příčina geopolitických změn. Teď jsme svědky zhoršování demokracie a základních svobod v mnoha částech světa, rostoucí dezinformační kampaně, kybernetické e, útoky a izolacionismus místo spolupráce. Jako Evropský parlament bychom měli jasně ukázat, že bezprecedentní globální hrozby vyžadují skoordinovaná opatření. Vítám, že v příštích týdnech a měsících všechny výbory pro externí politiku v parlamentu se budou více zaměřovat na naši globální reakci. S dnešní debatou a nadcházejícími slyšeními a zprávami příslušných výborů doufejme, můžeme eh, zdůraznit Eh, tuto dimenzi boji proti pandemii a vyslat eh, signál solidarity našim partnerům po celém světě. Děkuji. Děkuji. Davide a nyní dostane slovo Tonino Pikula. Prosím, jednu minutu. Děkuji. Eh, implikace COVID-19 jsou Mm, různorodé od mezinárodních vztahů, obchodu a e, multilaterálního e, systému obecně. Máme odpovědnost vést globální bod proti pandemii, který bude založen na našich klíčových hodnotách a principech. Naše priorita by měla být zajistit, aby nejzranitelnější Eh, komunity měly přístup k vakcínám, podporovat příměří a zajistit eh, dodavatelské řetězce v oblasti potravin. Současně ale nesmíme opustit naše zájmy a to je boj proti dezinformacím, který musí být naší prioritou. Vítáme nové sdělení a očekáváme, že tím se zvýší naše odolnost v duchu úzké spolupráce s klíčovými globálními institucemi, jako je OSN, VAO, G20, musíme pomáhat našim mezinárodním partnerům při řešení důsledků této pandemie a vést eh, cestu k mm, udržitelnému rozvoji jako základnímu principu uživení. Děkuji. Teď dám slovo Malikovi Azmánimu na dvě minuty, prosím. Děkuji. Na začátku mandátu eh, komise oznámila své geopolitické ambice. Evropa se chce stát globálním hráčem. Koronavirus tuto, tyto ambice ohrožuje. Před několika měsíci nás eh, virus velmi omezil, zmenšil náš svět. Byli jsme zamčeni ve svých domovech. A přesto tento virus se rozšířil do všech koutů světa. Ukázalo, jak propojený a vzájemně závislí jsme e, se stali. Nicméně mm, se zdá být idealisté, e, tické si myslet, že se můžeme globálně sjednotit a čelit této krize. E, některé země se pokusily využít covidu, aby rozdělili Evropu a postupovali proti našim zájmům. Eh, takzvaná korona eh, diplomacie, dezinformační kampaně, rostoucí napětí například v Libii, eh, Čína, mm, skonská hranice. Musíme si uvědomit, že svět se i nadále točí velice rychle. Je na čase, aby Evropa byla asertivnější a čelila nad výzvami, které má před sebou nyní komise musí dostat svým geopolitickým ambicím a hled, vést hledání odpovědí, eh, vést globální společenství, a vakcína byla k dispozici všem, ve všech zemích, aby mm, chránila evropské zájmy společně s našimi liberálně demokratickými spojenci. Bez globálního vedení USA Evropská unie musí zaplnit toto místo a proto volám, aby vyzývám všechny, aby přijali tuto globální odpovědnost. Evropská unie může eh, to zlepšit, pokud se eh, rozhodne, že bude jednat na globální scéně s, nový, s novým odhodláním. Děkuji. Eh, slovo má Marko Dreosto na jednu minutu. Gentile viceprezidente Borrell. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane místo předsedo komise, je zcela zřejmé, že krize, kterou vyvolala pandemie COVID-19, změnila situaci na globální scéně a Čína nejednala jako spolehlivý partner v průběhu pandemie. To mlčení zpočátku je neodpustitelné a my bychom rádi zopakovali, že je potřeba prošetřit příčiny a vznik šíření viru. Některé režimy se vzájemně obvinují, ale je potřeba, aby věc byla řádně vyšetřena. Myslím, že není třeba říci více. Odpovědnost je jasná. Řada lidí v Itálii, ministr Luigi Dama, neměli možnost v Itálii veřejně odsoudit Čínu. Je zde jasný rozdíl mezi těmi, kteří požívají svobody a těmi, kteří ji nepožívají. A je zcela zřejmé, že eh, čínská komunistická strana je zcela jiná. Děkuji. Děkuji vám a nyní bych dal slovo Reinhardu Butikovovi na dvě minuty. Prosím, máte slovo. Vážený pane předsedo, pane Borele, vážení kolegové, tato zásadní krize, která ohromila svět, krize pandemie COVID-19, je ale charakterizována i novými dvěma charakteristikami. Je to první mezinárodní krize za poslední desetiletí, v níž se Spojené státy stáhly, zatímco Čína byla v samém středobodu krize. Více než kdykoliv v minulosti. A to není pro dobro věci, takováto situace. Vidíme zde zásadní posun v mezinárodních vztazích. Na jedné straně je zde boj mezi dvěma supervelmocemi, na druhé straně máme mezinárodní instituce, vícestrané instituce, jejíž role je výrazně oslabéna. Dopad této krize jen původní tendence posílil. Je třeba se zhostit našich vlastních mezinárodních závazků a chovat se sebevědoměji. Máme zde smíšené pocity, máme zde nedostatek, nedostatky, co se týče eh, výzkumu eh, vakcín, co se týče zákazu vývozu. My chceme, aby bylo prošetřeno, jakým způsobem se virus začal šířit. Těch problémů je zde celá řada. My chceme prosadit naše hodnoty, najít spojence a ukázat našim protivníkům, že to myslíme úplně vážně. A dovolte mi ještě jednu poznámku k Hongkongu. Já vítám, co k věci řeklo G7 a Evropský parlament musí říci, že Evropská unie nebude jenom kritizovat. Chceme, aby Čína si uvědomila, že plnění mezinárodních závazků a případné neplnění není nikde zdarma. Tohle je potřeba čínským vůdcům říci na summitu EU Čína v pondělí. Muito obrigado. Děkuji vám a nyní dám slovo Vito Vojčechovskému. Máte minutu, prosím. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane vysoký představiteli, před dvě, 20 lety polský ministr zahraničních věcí a a minister zahraničních věcí Spojených států zahájili ve Varšavě akci Komunita demokracie. Je to 20 let od konání této akce a proto Andřej Duda byl pozván, polský prezident byl pozván do Bílého domu na návštěvu Spojených států. Je to první prezident navštěvující Bílý dům po propuknutí krize. Pochopitelně v průběhu tohoto jednání se budou řešit bilaterální záležitosti, ale i transatlantické záležitosti. Evropská unie se musí soustředit na spolupráci se Spojenými státy. Nesmíme se nechat rozdělit, nesmíme se izolovat, nemáme si co vybírat mezi Čínou a Spojenými státy. Musíme bojovat za překonání krize a zajištění bezpečnosti. A proto na vás chci apelovat, pane Barele. Chci na vás apelovat, aby vnější služba Evropské unie navázala na snahy polského prezidenta, co se týče posílení transatlantických vztahů. Děkuji vám a nyní Eslam Demehal. Máte minutu, prosím. Děkuji. Už měsíce hovoříme o koroně a tahle pandemie jasně ukazuje, jaké chyby existují v politicko-ekonomickém systému. Dogma EU eh, dlouho bylo eh, privát, soukromé je důležitější než státní. Tady se podívejme na to, jaké výzvy se, ob, eh, se obracely na členské státy, aby eh, škrtali v zdravotnictví a v jiných oblastech. Zároveň jsme ale vystupňovávali vojenské výdaje. Vážený pane Borele, evropské země stojí před velkými výzvami. Eh, lidé, lidem hrozí, že přijdou o pracovní příležitosti, o zajištění svého života a vy přitom tady hovoříte o 25 milion, miliardách, které bychom vydali na eh, výzkum a vývoj různých vojenských zařízení. Prosím vás, proč nechcete pochopit, že ani bomby, ani pancíře nemůžeme jíst a že tím lidi nemocné neošetříme? Čas naivní Evropy už skončil. Já říkám, že by bylo naivní myslet si, že tahle spirála zbrojení a agresivní geopolitické nasměrování nám přivede větší bezpečnost. Děkuji. Nyní má slovo Antony Komín Oliveres. Vážený pane předsedo, Evropská unie ukázala, že je přijatelné využít boj, že není tady možné eh, podkopávat ehm, právní stát. Evropská poli- zahraniční politika se musí zaměřovat na to, že budeme ochraňovat lidská práva a demokratické svobody. Evropští představitelé na světové scéně musí ta, eh, tyto hodnoty jasně prezentovat. Felipe González v 80. letech říkal, že pomohl ustanovit eh, skupiny, které bojovaly proti státnímu terorismu. Eh, v roce 88 eh, vy jste ukázal solidaritu s, se, s mm, tím tajemníkem. Omlouvám se. Ale žádám řečníky aby se vyjadřovali k tématům, o nichž dnes diskutujeme. Jinak se diskuse oddálí eh, těmto tématům. Takže prosím. Pane vysoký představiteli, mám pro vás velký respekt, ale musíme eh, podporovat morální hodnoty. Eh, myslíte si, že je v pořádku podporovat státní terorismus a že tedy vaše legitimita jako vysokého představitele a celé Evropské unii na, na Evropské unii na mezinárodní scéně na tom závisí, co odpovíte. Děkuji mnohokrát. Připomínám všem kolegům, že jsme se dohodli na nějakém pořadu jednání. Tady máme tři témata, o níž dnes dopoledne diskutujeme. když tedy hovoříte o tématech, která nejsou na pořadu jednání, tím se vzdalujeme tomu, čemu, na čem jsme se dohodli. Takže prosím, respektujte téma, která, která jsou na dnešní pořadu jednání. A nyní dám slovo panu Michalu Gálerovi. Děkuji krize COVID-19 eh, může vést další politické destabilizaci zemí a regionů, eh, které už, na které už stejně tak mají dopady nejrůznější jiné krize. Takže eh, tady mm, využívají různí diktátoři toho, že mm, posouvají svou agendu ku předu i ve stínu covidové krize a tomu musíme zabránit, musíme s tím něco udělat. Musíme tedy jednat i na půdě OSN a dále. Je dobře, že nyní političtí eh, zástupci tedy cestují do Izraele či eh, prostřednictvím videohovorů eh, dělají diplomaci a jasně ukazují, že mm, zabírání území, které proti mezinárodnímu právu ne, nepodporujeme. Ehm, v zemích, jako je e, Ukrajina, Gruzie, Moldavsko, které procházejí tedy e, transformací. Tady e, existují samozřejmě různé oligarchické zájmy, které možná vystrkují růžky v, tedy v návaznosti na tu krizi. Tady opravdu jsou další témata, kterými se musíme zabývat. Děkuji. Muito obrigado. Estou agora a palavra ao nosso colega Udo Bullmann por um minuto. Pane místo Borele, i bez koruny by tento rok byl eh, eh rokem nejhorších eh, katastrof eh, desetiletí. Při, ještě před několika lety 80 milionů lidí eh, bylo ohroženo smrtí hladem i bez korony. Eh, Letos by to bylo 120 až 130 milionů lidů, lidí. A to z důvodu vojenských konfliktů a ekologických katastrof. Korona to zdvojnásobí. 260 milionů lidí je postiženo hladem, masovým umíráním. Je dobře, že mm, rychle jsme, jsme rychle zmobilizovali prostředky, ale máte k dispozici um, nějaký to, to, eh, spole, nějaké společné úsilí, které bude potřeba, abychom tomu masovému umírání zabránili. Můžete nám říct jednu větu k sankční politice vůči Iránu, Venezuele? Já hm, nechci otevírat celou tu šíři politické diskuze, ale jistě je to tak, že Evropská unie musí udělat všechno, aby i tam ta pandemie a hlad mohly být potírány bez ohledu na to, co si o tom myslí ostatní mezinárodní aktéři. Děkuji. Děkujeme, Udo. A teď dostane slovo Hanna Neumann na jednu minutu. Pane Borel, vážení kolegové, my jsme zaměřili naše úsilí na COVID jako zdravotní krizi v posledních měsících. V jeho stínu se e, m, objevila Eh, krize eh, lidských práv. A to ještě zhoršuje, pokud režimy eh, unáší novináře za to, že informují o pandemii, tak to nezastaví mm, epidemii. Pokud režimy používají zbraně na to, aby vynutili lockdowny, tak to také režim nezas, eh, virus nezastaví, jenom šíří strach, protože omezování individuálních svobod je nutné pro boj proti pandemii, ale musí to být přiměřené, musí to být i jasně spojeno s zdravotními eh, riziky a musí si o, o tom být diskuse s občany a to často není. Takže bojovat globálně proti covidu musíme řešit jednak zdravotní Eh, krizi, jednak eh, krizi lidských práv. Musíme monitorovat šíření nemoci a porušování lidských práv, vyšetřovat úmrtí i potírání lidských práv, chránit lékaře i aktivisty lidských práv. Pane Mrel, není to jenom o milionech. Evropa se musí stát týmem lidských práv. Já eh, tleskám vašemu úsilí v této věci, vy jste vystoupil se silnými slovy, ale myslím, že musíme zvýšit úsilí i v této oblasti v dnešním světě. Děkuji. A děkuji. Jako další má slovo Radoslav Sikorsky na jednu minutu. Paní, pane předsedo, já chci využít této příležitosti a poděkovat předřečníkům, panu Vačkovskému, který pozitivně hovořil o komunitě demokracii a hnutí, které, který zahájil pan Geremek a pok- jsem v tom pokračoval já. Eh, doufám, že to znamená, že polská vláda eh, mm, přestane potírat právní stát a stane se příkladem demokracie a Eh, budou je následovat další. Co se týče COVID-19, myslím, že bude nová hierarchie potřeby i eh, s ohledem na to, jak jsme zvládli tuto krizi. Vím, že návrhy Evropské komise a doufejme, že to eh, dobře zvládneme a že Evropa zůstane jednotnou. Že politika nízkých Eh, bohužel tady politika nízkých úrokových sazeb znamená, že poroste nerovnost, spousta rizika a doufám, že budete řešit je to. Děkuji. Děkuji. A nyní dostane slovo Katlin van Brempt na jednu minutu. Děkuji. Mm, pane předsedo, byste slyšel Pane Borel, tedy vy jste sám zmínil, že dopad COVID eh, krize na mezinárodní scéně ještě není jasný, ale bude obrovský, to je jasné. Příklad, vezměme si příklad Číny. I před pandemií jsme měli velké problémy ve vztazích s Čínou. Jsou to lidská práva, obchodní vztahy a také to, že to je státní ekonomika. To abych zmínila jenom několik Eh, věcí. Během covid krize se to jenom eh, zvýšilo. Bombardují Evropu fake news, nebyly transparentní, jak řešili covid ve své zemi. A ty znalosti, které máme, že jsme při, tedy příliš na nich závislí, co se týče například zdravotnického materiálu, tak eh, mm, si to řekněme jasně, obchodní politika je nejsilnější nástroj, který máme v zahraniční politice. Musíme je spojit. Nikoli jenom mluvit o lidských právech a současně vést klasické obchodní vztahy s Čínou. A musíme znovu zvážit to, jak um, přistupujeme k Číně. Děkuji. Nyní dostane slovo pan Mon. na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Já chci zdůraznit několik bodů eh, externí dimenzi COVID-19. Ta krize nám ukázala, že eh, eh, mezinárodní zdravotnické orgány nebyly schopny pomoci s výměnou informací, koordinací. Druhá věc, Evropa je závislá na třetích zemích. Musíme mm, být více nezávislí, nemůžeme strategicky zá, ve strategických oblastech záviset na třetích zemích, například ehm, aktivní látky, léčivé, zdravotní materiál. 80 globální produkce je v Indii a Číně. Měli bychom pomoci našim sousedům, například v Africe, v boji proti krizi. Tam byly přiřazeny významné e, finance a v posledních 20 letech jsme viděli tedy e, vypuknutí pandémií, a tentokrát nás to znovu překvapilo. My žijeme v globalizovaném světě, eh, virus, viry nejsou hranicí a příští krize se musí řešit efektivně a koordinovaně. Děkuji. Děkuji, Javier López, prosím na minutu. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo, děkuji Zdravím vysokého představitele. Pravdou je, že pandemie není jen obrovským zdravotnickým a ekonomickým problémem. Tím největším v tomto století. Ale náhle řešíme otázky, které se týkají mezinárodních vztahů, institucí, vícestranných vztahů. Evropa se může hodně poučit z toho, jak v tuto chvíli konat na mezinárodní scéně. Evropa v tuto chvíli se musí mnohem více než dřív zhostit své povinnosti budovat multilaterální instituce. Je to pochopitelně krize, která se vyžádá spolupráce a Evropa musí najít svoji cestu. Je to jediný způsob, jak hájit naše hodnoty, naše zájmy. Přišel čas hledat spojence, podporu. Podívejte se na Jižní Ameriku, jak trpí dopady krize. Děkuji. Děkuji vám a nyní má slovo Aleksandrov Jordanov na minutu. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo, pane Borele. Já bych eh, rád poblahopřál občanům Hongkongu, kteří se postavili za svá práva, kteří jsou potlačováni čínským parlamentem, který přijal represivní bezpečnostní zákon. Jako zástupce země, která zažila totalitární režim, totalitní režim komunismu. Já bych si dovolil apelovat na komisi, na radu a na všechny poslance Evropského parlamentu, aby se konečně rozloučili s tou iluzí, že je možné se přátelit s komunistickou Čínou. Musíme se postavit za práva občanů Hongkongu. Naše hodnoty nám říkají, že je třeba pekingskému režimu říci, že v tuto chvíli již končíme s investičními dohodami. Že jsme připraveni zvážit sankční politiku. Stejně jako jsme postupovali, když Rusko napadlo Krym. Sankce jsou jediná možnost, jediný nástroj, jak ty komunistické dinos, dinosaury přivést k rozumu. Oni stále přežívají až do dnešních dnů. Děkuji vám a nyní Maria Lexman, prosím, na minutu. Máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Pokud eh, není možné se vyslovit za svobodu na všech místech světa, pak ji nemůžeme s tu svobodou nikde očekávat. A Čína porušuje tyto principy stejně jako mezinárodní dohody. Poslední jednostrané rozhodnutí přijetí bezpečnostního zákona opravdu ohrožuje právní stát, základní svobody a autonomii. Předpokládá se, že v tuto chvíli se objeví nové drakonické tresty. Před dvěma týdny 900 eh, hlavních představitelů po celém světě, včetně řady z vás, se vyslovili proti tomuto kroku, abychom vyslovili jasné stanovisko a postavili se za hodnoty, na kterých tato unie stojí. Je třeba naši zahraniční politiku podle článku 21 smlouvy směřovat právě tímto směrem a proto apeluji na všechny, abyste podpořili toto usnesení a postavili se za lid Hongkongu. Děkuji vám. A nyní Isabel Sanch, prosím. Děkuji vám. Od okamžiku podpisu britského prohlášení o Hongkongu řada lidí měla veliké obavy. Řada lidí se obávala dne, kdy Čína přestane respektovat základní práva, základní předpisy a začne podkopávat autonomii Hongkongu. Čínská vláda s tímto opravdu začala a začala narušovat a podkopávat základní svobody občanská práva. Čínské postupy nelze tolerovat. A má to vliv i na vztahy mezi Evropskou unii a Čínou. My nemůžeme snižovat naše požadavky, nemůžeme snižovat naše očekávání. Musí to být přesně naopak. My musíme žádat o mnohem více v oblasti lidskoprávní, v oblasti autonomie Hongkongu, v oblasti zaručení mezinárodního práva. To se od Evropské unie nakonec čeká. Děkuji. Děkuji vám. A nyní poprosím Helda Volkmans, prosím. Děkuji, vážený vysoký představitelé, vážení kolegové. Pro mě je to zcela zřejmé a jasné. Já jsem za, pro princip jedna země, eh, dva systémy. Podporuji svobodu projevu, za, zatýkání demokratických vůdců a potlačování demonstrací je krokem proti autonomii Hongkongu. Tento parlament je naštěstí jednotný, je velmi silný v tom, jaké usnesení vydal a žádá po Číně stažení bezpečnostního zákona, aby ukázala, že je schopná a ochotná podpořit principy právního státu. Pokud se tak nestane, tak my, mezinárodní společenství, bychom měli zvážit možnost podání žaloby u Evropského soudního dvora. A měli bychom také zvážit sankce. A dovolte mi říct, že je to 500 milionů spotřebitelů. My máme ekonomické páky, jsme spotřebiteli čínského zboží. Já chci, aby Evropa spolupracovala s Čínou, chci, aby Evropa hledala novou strategii pro Čínu, ale musíme postupovat tak, že budeme hájit naše zájmy a naše hodnoty. A proto znovu apeluji na to, aby Čína stáhla, zrušila svůj bezpečnostní zákon a Hongkong měl autonomii, který byl odsouhlasen v dohodě o jedné zemi, dvou systémech. Celá skupina Renew je pro demokracii a demokratické hodnoty, které musí platit po celém světě. Děkuji vám. Děkuji. A nyní Mara Bisoto, prosím. Děkuji vám. Komunistická Čína je diktaturou tou nejhorší hrozbou pro naši demokracii. Válka proti Hongkongu, pandemie COVID-19, to jsou skutečnosti, které jen poukazují na to, co říkám, je naprosto skandální, že italská vláda ani EU se nikterak nevyslovili, že jsou takovými mlčenlivými, tichými spojenci Číny. Řekněme si to na rovinu. Evropská unie musí říci pravdu o těch zločinech. Naše hodnoty nelze koupit ty nejsou na prodej a je zřejmé, že v tuto chvíli se potýkáme s možností ekonomické války. Je to ohrožení civilizace, Čína se vyslovuje proti Evropské unii. My jsme pro transatlantické vztahy a musíme bojovat za své demokratické hodnoty. Italové, Evropané nikdy nebudou otroky čínského komunistického režimu. Děkuji. Děkuji vám. A nyní asi takanko. Prosím. Tato komise slíbila, že bude geopolitickou komisi, ale dosud jsem nezaznamenala žádný důkaz o takovém konání. Vnější služba Evropské unie se snaží, co může, usmířit s Pekingem a před summitem je zcela zřejmé, že Čína se